Okay, colleagues. Tak, vážení kolegové, já myslím, že bychom mohli začít. Takže buďte tak laskaví a usaďte se. Nejprve vás tedy všechny vítám zpátky po letních prázdninách. Doufám, že jste si odpočinuli a doufám, že po těch čtyřech dnech, co jsme zpátky, nemáte pocit, že žádná dovolená ani nebyla. Takže doufám, že jste si opravdu, opravdu toto léto od šité práce odpočinuli. Tady je naše první setkání ve školním roce, abych tak řekla. Um, a schůze by měla být krátká, protože hlavní náš úkol dneska je odhlasovat rozpočet a rezoluci o klimatu. Takže můžeme přijmout návrh pořadu jednání? Dobrá, děkuji. A mám tedy pár sdělení, než, než přistoupíme k hlasování. B, e, Parlamentní DG komunikace vypracoval dokument o Evropském roce. Všichni byste měli mít výtisk. Je to k dostání ve všech eh, oficiálních jazycích eh, v třetím patře budovy ASP Čili zpátky vlevo, tam máte dokumentační středisko a tam najdete více výtisků, pokud budete chtít ve svých jazycích, no, tedy v lucemburštině to zrovna nemám, ale tedy v oficiálních jazycích, eh, které potom můžete použít doma. Také jste asi dostali brožurku o Evropském roce na září což eh, je měsíc demokracie a migrace. Eh, je to v pdf nebo na papíře a najdete to na eh, webových stránkách. E je to mm, samozřejmě v současné době migrace jak si stahuje všechnu naší pozornost kolegové už eh, v minulosti jednali o migrační politice, ale vzhledem k tomu, že kolegové se komise ptají, eh, co komise dělá, jak to vypadá s humanitární pomocí, tak eh, jsem požádala DG, jako aby na příští schůzi přišla, aby nám komise řekla, co dělá na podporu a řešení uprchlické krize to bude, myslím, 21. a 22. září. Před eh, schůzí koordinátorů v létě jsme eh, domluvili eh, konferenci, že vysleme do New Yorku na konferenci STG delegaci, což je je to velmi důležitá konference eh, OSN. 2. Eh, září eh, bude tedy probíhat plenárka výboru, kde budeme hovořit právě o přípravě na tuto delegaci. A protože komisař Mimic tady 19. září nebude, je v Africe a takže přijde také v pondělí 21. a e, bude nás informovat o přípravě na summit SDG. E, chceme podporovat spolupráci mezi naším parlamentem a národními parlamenty, abychom více hovořili o SDGs a s Bundestagem a s jeho rozvojovým výborem e, se setkáme tady v Bruselu a budeme hovořit o SDGs a, takže to bylo domluveno v posledních dnech července před eh, letní pauzou, tak já navrhuji, abychom zařadili ty, mm, ten, ten bod jako SDGs na eh, program a pozveme zástupce Bundestagu, aby přišli a účastnili se v projednávání tohoto tématu Myslím si totiž, že potřebujeme, aby také národní parlamenty eh, se tomu věnovaly a to bude tedy se konat 21. září odpoledne. Takže to je všechno, co se týče sdělení předsedu eh, a pak máme bod 3, sdělení komise. Na minulé schůzi, myslím, eh, bylo řečeno, že William Neal komise nás k nám přijde, protože Peter Craig McQuake odešel a on s, eh, opouští svoji funkci Peter Craig McQuake a nahradí ho William Neal. Ale William Neal tedy eh, eh, tady dnes není, protože má opět jinou funkci, ale máme tady jinou zástupkyni komise. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, že mám příležitost říct si pár informací jménem komise. Eh, chci hovořit o pracovním programu 2015 a pár informací o budoucím programu na rok 2016. Byly pro rok 2016 plánujeme dvě významné iniciativy, především je to implementace eh, eh, agendy 2030, musíme eh, pro jednat interní a externí aspekty implementace této agendy. Jedná se o revizi rozvojové politiky a povedeme širokou konzultaci v první čtvrtině roku 2016. Další významná iniciativa se týká problematiky postkotonů po přijetí eh, dokumentu, který bude v říjnu 2015 přijatý a poté projednaný. Bude se jednat o návrhy politiky, která by měla potom být přijatá na konci roku 2016. Také plánujeme v roce 2016 iniciativu o reformě bezpečnostního odvětví, budování kapacit a bezpečnosti na jaře 2000. 15, kde jsme tedy začali na jaře 2015 a to je téma, které by mohlo být také zajímavé o DV, pro DV. Ostatní iniciativy pro letošní rok Bude se jednat hlavně o pracovní dokumenty, jednak je to otázka genderové rovnosti, eh, transformace eh, že, života dívek a žen do roku 2020. Tak tento dokument by měl být brzy přijatý. Rámec by měl identifikovat Ehm, od jaksi hlavní rysy, priority a odpovědnosti pro zlepšování postavení žen a dívek. Dále ehm, máme iniciativu pro lepší vynakládání prostředků ehm, v oblasti PCD, zlepšování viditelnosti práce Evropské unie, s tím, že ten pracovní dokument by potom umožnil komisi přijímat nové iniciativy v boji proti e, finančním podvodům a e, využívání stávající politiky na podporu rozvojových zemí, což by mělo být přijato v poslední čtvrtině tohoto roku. Plánujeme vydání na konci roku informace o výsledcích Evropské unie, výsledcích hospodaření, což by byla součást eh, výroční zprávy o rozvoji a spolupráce. A konečně na začátku roku 2016 druhá dvouletá zpráva o implementaci eh, závazků politiky potravinové bezpečnosti a eh, informace o efektivnosti evropské politiky eh, v oblasti mm, potravinové bezpečnosti. To by měly tedy být přijato na začátku roku 2016. A tato a, a to je tedy všechno z mé strany. Thank you. There's a lot of things there. Maybe you could share them with us. Možná, že bychom se o tom mohli podělit také s ostatními a, a poslat to uh, ostatním kolegům i v písemné podobě. Je tam spousta užitečných informací. Pan kolega? To je právě to, o co jsem, co jsem se chtěla zeptat. Vy jste mi už vzala vlastně v podstatě slova z úst. Děkuji. Um, thank you very much. A lot of Děkuji. Spousta iniciativ o které se můžeme podělit s ostatními kolegy. Je opravdu užitečné mít tyto informace e, v našem výboru tak e, brzy po skončení prázdnin. Teď generální ředitelství ECO. Pane kolego, děkuji za slovo. E, já bych vás rád stručně informoval o včerejším přijetí sdělení, který má název na cestě humanitárního, summit, humanitárního summitu celkové partnerství o účinné humanitární akce my už jsme ten text přidali k další distribuci příslušným útvarům. Jde o Evropský koncenzus humanitární pomoci a jsou tam stanoveny otázky, které se týkají naší vize, toho, jak má vypadat humanitární systém a akce. A um, vlastně předcházíme příští summit, který proběhne v Istanbulu v květnu. Jsou tam také konkrétní opatření, které by summit měl přijmout a pokud byste si přáli, tak vám velmi rádi eh, toto sdělení odprezentujeme na některé z vašich přírodní, příštích zasedáních a budeme tak moci pokračovat v diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je to opravdu důležité sdělení. Já jsem si jistá tím, že náš výbor bude rád, když nám ho odprezentujete. Ehm, vím, že budete hovořit eh, s vaším koordinátorem pro humanitární pomoc, takže mu to můžete sdělit. Máte, milí kolegové, nějaké otázky k tomuto vzdělení za generální ředitelství jako? Nikoliv, dobře. Můžeme přejít tedy k dalšímu bodu, to je bod číslo čtyři. Eh, tedy hlasování eh, k nové klimatické dohodě v Paříži. Eh, kolegové už vědí, že setkání v Paříži bude opravdu rozhodující pro politiku v oblasti klimatu ehm, výbory se do toho zapojují a nevím, zda před eh, volbami bychom dali slovo ještě paní Záborské, aby nám něco stručně k tomu to řekla. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla pouze poděkovat všem stínovým zpravodajům sekretariátu za jejich pomoc a za velice dobrou spolupráci. Děkuji. Já vím, že je velmi obtížné eh, tyto věci Připravit tak rychle po eh, dovolené, po létě. Takže opravdu vám děkuji, paní Záborská, za vaši práci. A než se pustíme do hlasování, tak eh, by sekretariát rád ještě otestoval, eh, jestli funguje hlasovací zařízení. Takže prosím, připravte se na test. Ukončuji testovací hlasování. Hlasovali jste všichni? Ano? Pan Schifling, já se omlouvám, ale mně chybí hlasovací karta. Zapomněl jsem si hlasovací kartu. Takže já budu hlasovat eh, s zdvižením ruky, jestli to je v pořádku. Takže za SAD hlasoval někdo navíc. Yes, just one too many. Uh, if it's only one person without a voting card. Pokud chybí pouze jedna hlasovací kartička, tak to připočítáme, takže pokud jich nechybí moc, myslím si, že to není problém. A doufám, že nebudeme mít eh, příliš obtížných hlasování, takže by to neměl být problém. Dobře. Máme tady celou řadu kompromisních návrhů, děkuji za ně. Začneme kompromisem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9 pro, proti, zdrželi se, raději si to ověříme. Takže ověřujeme kompromis, pardon, nikoliv kompromis, ale pozměňovací návrh číslo 9. Hlasování zahájeno, ukončeno, takže přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, Přijato. Šestnáctka pro, proti, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 21, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Pozměňovací návrh pro. Proti. Zdrželi se přijato. 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Výsledek musíme ověřit elektronicky. Ověřujeme 27. Hlasování ukončeno. Pane Šefle, jakoby zázrakem jsem teď našel svou kartu, takže jsem hlasoval. Ale um, je to zamítnuto, výsledek byl rovný. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro. Ještě jednou pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 36 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato.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 Přijato. Čtyřicet pětka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 48. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přeskočíme až k 53, pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o celém dokumentu. Hlasím elektronické hlasy. hlasování zahajuji, hlasování ukončuji. Přijato. Nikdo proti 19 pro a 2 se zdrželi. Děkuji všem, paní Záborská i všem kolegům. Další bod je číslo 5, souhrný rozpočet. a musíme naše stanovisko odeslat potom výboru pro rozpočet. Eh, je zde celá řada bodů k odhlasování. Eh, Annelíc je zpravodajem a není tady bohužel přítomen. Teď tedy přejdeme rovnou k hlasování. A... Takže začneme pozměňovacími. Hm, vidím, že je to tady značeno poměrně složitě a už to vidím. Ta čísla jsou delší. Použijeme poslední dvě číslice, takže 44. Návrh 4, kde pro, proti, držel se, schváleno 45 pro, proti, držel se, schváleno 46 pro, proti, držel se, schváleno 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže 57.00 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 01 pro, proti, zdrželi se schváleno, 02 pro, proti, zdrželi se schváleno, 03 pro, proti, zdrželi se schváleno, 04 pro, proti, zdrželi se schváleno, 05 pro, proti, zdrželi se schváleno, 06 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nula sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, asi schváleno. 26 odpadá. 37 pro, proti, drželi se, schváleno. 09 odpadá, 10, 10 pro, proti, drželi se, schváleno. 38 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 11 pro, pro, jedenáctku. Jo, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, Třicet dva pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna zpravodaj. Máme ho na seznamu, ano. Paní Hojbuk, máte slovo k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ich rede in Deutsch. Budu mluvit německy. Já mám otázku. Vlastně jsme se dohodli, že budeme schvalovat jen ty pilotní projekty, které byly přijaty pozitivně ze strany komise. Teď zde máme pět eh, pilotních projektů, které komise ohodnotila negativně, takže mě není úplně jasné, proč o nich musíme hlasovat. Um, Mrs. Neuser. Pani Neuser. I don't know. I mean, it's on the... Já nevím, je to na hlasovacím seznamu. Takže já si myslím, že když je to na seznamu, tak to odhlasujeme. Maximálně můžeme hlasovat proti. Eh, předtím proběhla formální diskuse s požadavky na politiku, takže já myslím, že teď prostě budeme hlasovat. Pojďme hlasovat. Jenom chci vás informovat, že ty, to jsou projekty, které teď běží, to je ten důvod, proč jsou tady. Aha, čili to jsou existující, nikoli nové projekty, které, ty byly schválené někdy v minulosti. Dobrá. Takže se vracíme k hlasování. Máme ten ústní pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se. Asi to budeme muset zkontrolovat elektronicky, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 5724. Já nevím, proč hlasujeme proti našemu kolegovi, ale my to tu na seznamu, no. Je tam minus u pozice zpravodaje. Dobrá, končím hlasování. A návrh byl přijat. Když se komunist, eh, socialisté ptají, proč by měli hlasovat proti vlastním kolegům, tak věda. 25, eh, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 3, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 42 pro, proti, zdržel se, schváleno. 33 pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno 50 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, pardon, 19, 30 a 40 hlasujeme na jedno, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže tady není žádné závěrečné hlasování, takže já vám velice děkuji za přípravu hlasovacího seznamu. Eh, takže nyní můžeme přistoupit eh, k bodu 5, tím skončilo hlasování, eh, tedy bod, k bodu 6, a to je rozprava o rozpočtu. K analýze je tady, takže je, bude, půjde to do rozpočtového výboru, takže já dávám slovo Norbertu Neuserovi. Um, OK, vielen Dank. Ano, děkuji. Já bych chtěl omluvit kolegu Anelíc, který je dnes ve svém městě, protože tam eh, jen má návštěvu eh, německého ministra pro hospodářský rozvoj a jsme samozřejmě, chceme udržet těsný kontakt s národními parlamenty, takže si dovolím říct si pár slov k jeho stanovisku a vyzvihnout některé body z toho návrhu stanoviska, které zpracoval. V žádném případě nemůžeme akceptovat ty škrty rady, proto vlastně také předkládáme pozměňovací návrhy k tvorbě rozpočtu. Myslím si, že všichni z nás, kteří teď sledují aktuální zprávy, ale i těch v minulých týdnech, tak vědí dobře, že ta krize uprchlická nabývá skutečně nebývalých rozměrů a proto také potřebujeme v rozpočtové linii více prostředků pro migraci, azyl a humanitární pomoc, které by měly být využity pro konkrétní opatření, také pro předcházení a pro vhodné řízení tedy toho eh, přílivu uprchlíků v příslušných zemích. Takže proto bychom se chtěli zasazovat speciálně proto, aby 65 milion, 56 milion euro bylo dodatečně přidáno do rozpočtu, která by byla, které by byly použity pro opatření na zvládání eh, krize uprchlíků musíme vlastně předcházet tomu, aby vznikala takzvaná ztracená generace, zejména se zaměřovat na mladé lidi, děti, uprchlíků, tak aby eh, nedocházelo k tomu, že nebudou mít eh, možnost přístupu k vzdělání. Proto bych chtěl také poděkovat eh, za dobrou spolupráci s ostatními stinovými zpravodají. A jsem hovořila jménem zpravodaje Anelíce. Um, děkuji. Teď můžu otevřít diskuzi pro eh, zástupce jednotlivých skupin. Pan Dyr, děkuji paní předsedkyně. A náš stínový zpravodaj Joachim Cedr bohužel také není dnes přítomen. Nemohl se zúčastnit eh, zasedání výboru, je na setkání EPP v Katovicích, ale já ho dnes zastupuji a rád bych jeho jménem poblahopřál kolegovi Jane Licovi za přípravu tohoto stanoviska, protože podle mě vysílá ten správný signál, zejména tím propojením, které je v jeho stanovisku velmi jasné. Jde o tu vazbu mezi migrací a migrační krizí a naopak potřebou nikoliv snížit, ale buď je zachovat nebo dokonce zvýšit prostředky na eh, rozvoj spolupráci. Když jsme na plenárním zasedání diskutovali o um, migrační krizi, tak v minulosti to bylo tak, že často zaznívalo, že politika pro uh, rozvoj je cena za řešení, ale když potom přijde na uh, diskuzi k rozpočtu, tak uh, před námi stojí škrty, což je v naprostém rozporu. A myslím si, že to je ten správný signál, který za náš výbor máme vyslat, a sice, že to je nepřijatelné, takovéto škrty. Taková je tedy hlavní linie stanoviska. EPP stanovisko plně podporuje. A pak je tady také požadavek na dalších 26 milionů na vzdělávání v uprchlických táborech. To je naprosto v souladu s prioritami, o kterých jsme hovořili před létem. Je to velmi důležitá věc. A jsem také rád za rozhodnutí zařadit do tohoto stanoviska i tuto uh, linii, tuto linku. Pan kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Já podám informaci. Myslím si, že to, co sdělila komise, která oznámila, že poskytne k dispozici miliardu na pomoc Afriky v rámci kriz, uprchlické krize, které čelíme v současné době, tak moje první otázka zní, zda moje informace je přesná, odkud by ty peníze měly pocházet, z Evropského fondu pro rozvoj, anebo zda komise by v tomto případě hodlala otevřít nějakou novou rozpočtovou linku. Mohlo by to v tom případě být použito už v roce 2016. Takže to jsou tedy mé otázky. Zda tedy komise přis počítá s příspěvkem členských států, které jsou poměrně zdrženlivé, pokud jde o všechno to, co se týká našich závazků, to, které byly přijaty. Nemyslím si, že by kolegové znali odpovědi ale teď dám slovo ještě kolegyni Marian a poté bude na řadě komise. Také já bych chtěla poděkovat Anelícovi za tuto zprávu. My za skupinu zelených skutečně můžeme zcela a plně podpořit tento text. Myslím si, že jsou tam zdůrazněny správné věci v tom textu návrh rozpočtu komise obsahuje pouze velmi nízké, malé zvýšení těch prostředků zhruba 2%. A co se týká té krize, kterou jsme zažívali v minulých letech s těmi platbami, která zatím stále není vyřešena, tak kladu otázku, zda je to dostatečné, zda tyto prostředky budou stačit k uspokojování potřeb a zda by tedy ta krácení nejsou příliš eh, podstatná, takže O tomto všechno by se mělo hovořit a chtěla bych podpořit to, co řekl kolega. No, co se týká těch krácení škrtů v, roz, v oblasti migrace, to prostě není přípustné. A v době, kdy vlastně je zde, máme zde tolik uprchlíků v Evropě, ta situace nebyla od, od druhé světové války, takže jsem ráda vlastně, že jsme se na tomto shodli že, bychom, že by zde nemělo k těm škrtům docházet a toto bychom měli zdůrazňovat. Bude, budeme mít rok rozvoje, máme zde také program, tam je cíl pouze 0,7% a otázka je, zda tedy ho vůbec splníme, ty, tyto peníze musíme také eh, najít v našem rozpočtu, aby tento cíl byl dosažen a myslím si, že by bylo dobré, kdyby rada alespoň v oblasti tu oblast humanitární mise posílila a myslím si, že tento návrh musíme také zdůraznit. Ochrana klimatu, to je také ústřední téma pro nás z frakci zelených a zde samozřejmě velice vítáme, že ty škrty komise, co se týká životního prostředí a klimatu, že tedy není reálné, je to samozřejmě v tom smyslu, v jakém my bychom chtěli jít, takže děkuji ještě jednou kolegovi Licovi za tuto dobrou zprávu a také ještě jednou děkuji všem těm, kteří se shodují na politice migra v oblasti migrace, musíme na tom dále pracovat. Děkuji. Thank you. Mr. Děkuji, pan Fonsolika. Thank you very much, madam. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Dámy a pánové, Evropská unie a evropské země se nachází ve velmi obtížné situaci. Já mohu dokonce mohu říct, že jsme v sázce, pokud jde o příliv uprchlíků, kteří směřují do Evropy. tady je třeba uvažovat o budoucnosti Evropské unie. Máme před sebou tady eh, závažnou, náročnou situaci. A za této situaci Evropský parlament, komise a rada by měli přijmout opravdu důležitá rozhodnutí. Zároveň je možná na čase, abychom poukázali na to, že chybí strategie a že chybí vize u některých našich eh, vůdčích osobností s ohledem na naši budoucnost. Měli bychom eh, alarmovat. A vím, že někdy se pos- hovoří o posílení Evropské unie, o, o posílení evropských institucích, a já musím říct, že jiné řešení pro Evropu než Evropská unie není. A opravdu nechápu, jak rada má, jak je možné, že má v úmyslu seškrtat prostředky na humanitární pomoc právě za této situace. V době takovéhoto utrpení a v době bezprecedentní situace, ve které se Evropa nachází. Měli bychom proti této situaci bojovat všemi možnými prostředky. Zároveň to vypadá tak, že někteří z našich vůdců, tedy osoby, které eh, vedou důležité orgány v Evropské unii, tak eh, nechápou, že je nutné za každou cenu stabilizovat eh, bezpečné oblasti právě v těch zemích, odkud uprchlíci přicházejí. A to všemi prostředky, to znamená dodávky potravin, humanitární pomoc, ale také z hlediska bezpečnosti těchto oblastí. Opravdu nastal čas, aby Evropská unie přijala důležitá rozhodnutí s ohledem na stabilizaci oblastí v severní Africe a Blízkém východě. Jinak eh, možná by došlo k úplnému převratu na našem eh, kontinentu. A platí to také pro severní Afriku a pro Blízký východ. Pravděpodobně je před námi situace, která pokud bude tímto způsobem pokračovat, tak bude neúnosná. Bude to neúnosné pro naše občany, vlády, instituce. Takže tady opravdu platí rčení eh, lepší pozdě než později, nebo lepší pozdě než nikdy. Ale někdy to slovo později pak znamená v podstatě nikdy. Proto navrhuji, abychom vyslali opravdu důležitý signál, abychom zalarmovali všechny evropské instituce, aby bylo jasné, že je zapotřebí eh, umožnit humanitární pomoc, zajistit bezpečné oblasti pro všechny tyto uprchlíky. Je to opravdu zásadní pro naši budoucnost. Eh, děkuji. Samozřejmě ve Štrasburku příští týden nás čeká eh, velká diskuze, která bude řešit téma uprchlické krize a jde také o usnesení všech politických skupin. Všichni se k tomu vyjádří, všichni se vyjádří k této opravdu naléhavé situaci. Máte pravdu, eh, je třeba ji řešit teď, protože teď eh, lidé trpí co my tu sedíme. Mm, nevidím, že by se hlásil někdo další o slovo, ale máme zde zástupce Evropské komise. Eh, na vás byla směřována jedna konkrétní otázka, ale vyslechli jste také obecné otázky. Máme tady zástupce za generální Defko DEVKO a také EKO. Eh, nevím, kdo z vás dvou bude odpovídat. Paní Vladislav. Dobrý den, já mluvím za DESKO, oddělení pro rozpočet. Mohu potvrdit, že skutečně je zde návrh vytvořit eh, určitý, eh, určitý Ach, určitý Zvěřenecký fond pro oblast Sahelu a budou tam příspěvky z sedu z obecného rozpočtu a samozřejmě bude také otevřen tento fond ostatním dárcům a členským státům. Pokud máte nějaké další otázky, tak mohu odpovědět písemně. Otázka, myslím, zněla, ale proč ty peníze nejsou z rozpočtu EFKO, ale z EDF? No, tento fond, ono to bude pocházet z obou, bo ty velká část eh, bude z Evropského rozvojového fondu, ale také tam budou tematické položky, které budou do tohoto svěřeneckého fondu přispívat. Bude to tedy nová rozpočtová struktura, nikoli nová položka eh, uvnitř rozpočtu. My už teď máme tedy ten eh, fond funkční. A je to půl prostředků od různých dárců, včetně Fedu a dalších. Dobrá, děkuji za informaci. Pan Gerenc? Ano, myslím, že už začínáme mít vážný komunikační problém. Příspěvky z členských zemí klesají ohlásí se vytvoření nového fondu, vysype se jedna zásuvka, nasype se to do jiné, ale e, celkově obecně klesají výdaje e, na rozvojovou politiku. Já bych rád, abychom do zdůvodnění, do odůvodnění uvedli seznam všech příslibů členských států a potom skutečnost, aby tato šeškárna skončila já e, musím e, opravdu se ohradit proti tomu, jak se členské státy chovají. Ano, no, tak hm, jistě tato kritika má někde jinde své místo. Jinak se chci zeptat, jestli někdo další, DG Eko, nebo něco o rozpočtu na humanitární pomoc, chcete něco říci? Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče rozpočtu na humanitární pomoc, hlavně závazků, ty jsou zcela v souladu s víceletým finančním rámcem, který byl přijatý. Takže Dežeko je velice spokojená se eh, stávající situací a velice děkuje členům výboru za podporu, především díky pozměňovacím návrhům, eh, které umožní DG Eko eh, naplnit závazky komisaře Stylianidise, co se týče Eh, stávajícího teda financování školství a jeho nárůstu od 1 na 4 do roku 2017. Co se plateb týče, víte, že v posledních letech ta situace byla ožehavá, ale díky vaší podpoře a různým pozměňovacím návrhům z let 2014 a 15 a stávajícímu návrhu rozpočtu, kde se očekává vyšší e, míra e, plateb oproti závazkům, tak přestože to ještě nebude úplně vyřešeno, tak ty signály jsou pozitivní a měly by nám umožnit naplnit všechny naše povinnosti. Děkuji. Děkuji. V minulosti jsme měli problém, že závazky a platby nebyly na stejné úrovni a teď došlo k určitému posunu a tak to je fajn, dobře. Platby, že jsou vyšší eh, než závazky. Dobrá. Nevidím nikoho dalšího, že by hlásil o slovo. A ještě vy taky chcete něco říct, prosím. Já bych za Devko taky chtěla poděkovat zpravodaji a členům výboru Webe, eh, DV eh, za pozměňovací návrhy jak v oblasti položek závazků, tak položek plateb. Co se plateb týče, od roku 2013 eh, jsou tady závažné nedostatky. Letos jsme již spotřebovali 80 disponibilních prostředků a, a řada e, e, položek už je vyčerpaná, jako třeba potravinová pomoc a životní prostředí, takže očekáváme, že letos budou nezaplacené faktury představovat 123 milionů eur, což bude mít negativní dopady na, země, na e, e, politiku životní životního prostředí a na příjemce. Takže proto Pochom, eh, my děkujeme DV eh, za eh, podporu a za snahu, aby se tato situace vyřešila. Dobrá, děkuji vám, kolegové, nikdo další se nehlásí, takže uzavřeme bod 6 a dostáváme se k bodu 7, což je bod různé. Máte někdo něco do různého? Chcete nám něco sdělit? Není tomu tak? Příští schůze se bude konat 21. září. Já vám děkuji, děkuji tlumočníkům Mm, díky a nashledanou.